zápisu z tohoto zasedání. Nyní se dostáváme k změnám na pořadu jednání. Dámy a pánové, než se vyjádřím k jednotlivým změnám, pak bych chtěl eh, vám sdělit postup, tak abych vás také poprosil o jednu věc v souvislosti s tímto procesním postupem. Jedná se o zprávu pana Grobarčika k energetické unii. Je to zpráva z vlastní iniciativy. Já jsem k této zprávě e, dostal více než 200 pozměňovacích návrhů návrhů na oddělené hlasování či žádostí na oddělené hlasování. Bylo jich tedy víc než 200. já jsem frakce požádal, aby prověřili, zdali většina těchto žádostí musí být skutečně předložena. Jinak bych býval eh, vrátil tuto zprávu do výboru, tak aby se touto zprávou zabýval znovu výbor. Díky bohu však eh, frakce stáhly většinu těchto pozňovacích návrhů a návrhů, takže máme nyní 59 pozňovacích návrhů, ale nadále 40 návrhů na separate votes a 44 eh, na návrhu na split votes. Podle našich odhadů by to v úterý hlasování trvalo asi 45 minut. My jsme snížili již délku hlasování z hodiny 10 na 45 minut. Já, vy mě vždy hlas, kritizujete na každém plenárním zasedání, že hlasování trvá příliš dlouho. Máte pravdu. A já vás také proto žádám, abyste intenzivně přemýšleli o tom, zdali každý split vote a separate vote musí také se konat. Zdali jmenovité hlasování je také nutné sami byste si ulevili. A e, přes přesa, e, překročení příslušných kvor, přesto nevrátím zprávu do výboru, ale jestliže budeme mít stejný počet návrhů a návrhů u zpráv z vlastní iniciativy, tak žádám, eh, aby výbory se s tímto zabývaly, jinak by hlasování trvala opravdu neskutečně dlouho. A nyní se dostáváme k plánu práce pro tento týden. Já tady nemám žádné návrhy na změnu pracovního plánu na tento týden. Prosím, pane Turmesi.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 Ano, mohu ještě něco připomenout v souvislosti s energetickou unii. Já vám chci říci, že v pěti skupinách jsme se snažili hodiny a hodiny dospět ke kompromisu. A e NF na poslední chvíli předložilo dalších 50 pozměňovacích návrhů. Jestliže toto umožníme, tak tady budeme neustále vydíráni. Jestliže by toto mělo se stále vrátit delegace do výboru. My potřebujeme vlastně určitou strategii proti vydírání ze strany této politické frakce. Eh, ano, vy víte, že já nemám žádné vřelé vztahy s politickou skupinou NF a opačně tomu je stejně tak. Eh, takže já musím říci, že eh, frakce TNF mm, často se takto chová já je nechci chránit, ale není to jediná frakce, která se takto chová. Takže to, co navrhujete, eh, že potřebujeme strategii, to eh, sdílím tento názor také. Takže musíme opravdu se snažit o efektivní postup a organizaci naší práce. Paní Krapl? Pane předsedo, o osobních pocitech tady nechci hovořit, každý může mít své vlastní. My jsme počet eh, návrhů, pozměňovacích návrhů jsme omezili. My víme, že hlasování v délce 45 minut je opravdu dlouhé. My se budeme snažit dále počet pozměňovacích návrhů snížit a já vám chci poděkovat, pane předsedo, že jste nám vyšel stříc. Hlásí se o slovo ještě někdo další, není tomu tak, tak byl schválen plán práce na tento týden. A nyní se dostáváme k prvnímu bodu na pořadu jednání a to je rozprava o zprávě pana Grobarčika o e, cestě k Evropské energetické unii a také o zprávě pana Eriksona o zajištění vhodnosti Evropské elektrozvodné sítě pro rok 2020. A jak